Dear colleagues, um, I'm conscious that there are not many. Kolegové, já si uvědomuji, že tady není zatím mnoho kolegů, ale ti, kteří tady jsou, jež trpělivě čekají už delší dobu, jste tři, takže eh, já bych chtěl začít s naší schůzí. Vítám vás. Začneme bodem číslo jedna, schválení programu. Máme tady mimořádné eh, zasedání LIBE a výboru pro rozpočet. To eh, bylo odloženo, takže eh, nejsou tady žádné námitky. Pozměnoc, tedy agenda je schválená. Máme tady bod 2. A dnes tady nebudeme být tlumočení do chorvatštiny a irštiny. A dále tady máme rozhodnutí z 15. prosincem poslední zasedání 5. října tam se rozhodlo, že dokumenty k našemu zasedání budou pouze k dispozici na vyžádání, ale nebudou automaticky rozdávány všem, což znamená, že je potřeba obrátit se na, mm, dveřníky, pokud budete potřebovat eh, papírové dokumenty. Jinak samozřejmě všechno je k dispozici online v aplikaci e-meeting. Takže to uh, jsem vám chtěl říct pouze, abych objasnil, jak to teď bude s dokumenty, uh, že tady teď nemáme uh, papírové dokumenty a proč tomu tak je. Uh, dále chtěl bych všechny upozornit, aby všichni měli elektronické uh, karty na elektronické hlasování, uh, takže prosím, mějte je sebou. Kolegové, nyní začneme tady s bodem 3 na programu a to je návrh rozhodnutí rady eh, o podpisu eh, rozhodnutí OSN o prevenci terorismu. Eh, bude tady prezentace ze strany komise a úvodem bych řekl, že Rada Evropy v květnu přijala další doplňkový protokol k usnesení o prevenci terorismu eh, ve vztahu k zahraničním bojovníkům. Navazuje to na usnesení Rady bezpečnosti 278 a na, základu, na základě článku 10 218 eh, je uvedeno, že Evropský parlament by měl být plně informován o všech stádiích jednání a na dřívějších zasedáních jsme již diskutovali diskutovali o důležité věci, tedy eh, jaké, jak budou přesně rozděleny kompetence mezi Evropskou unii a členskými státy. A dále eh, by tento protokol měl být implementovan i v Evropské unii. 18. září Rada přijala rozhodnutí, které eh, povoluje podpis za Evropskou unii usnesení o prevenci terorismu a tohoto protokolu, který se vztahuje k zahraničním bojovníkům. Takže eh, tato rozprava je velmi dobře načasovaná. Já bych rád uvedl eh, komisi, aby nás informovala o těchto eh, věcech a o návrhu celého toho rámce. Dále je tam také stanovisko o právní služby Evropského parlamentu a vyslechneme se nejprve komisi a potom dáme slovo právě právní službě, potom také předsednictví a potom dáme slovo všem poslancům. Takže v této věci nejprve vyzvu komisi, aby nám prezentovala tuto záležitost a potom dostane slovo právní služba. Takže prosím, komise, vemte si slovo. Je to pan Lux. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za to, že nám dáváte slovo. Jsem velice potěšen, že jsem opět na tomto výboru, abych vám podal aktuální informace k této důležité záležitosti. Naposledy jsme tady byli v Dubnu, v červenci a potom dnes komisař Vromapulos vám také písemně podal některé aktuální informace, stejně tak jako v červenci. A ta situace je přesně taková, jako jste uvedl. Předložili jsme v polovině červnu eh, dvě, dva návrhy eh, rady, eh, kde se vlastně povoluje to základní usnesení, podpis základního usnesení a potom i ten doplňkový protokol o zahraničních bojovnících. Od té doby proběhla celá řada technických diskusí a děkuji Lucemburskému předsednictví za to, že nám pomáhalo v tomto jednání v červenci a v září hlavními otázkami, eh, nebo které jsme řešili, to nebyly ehm, ty věcné záležitosti, já to tady eh, nemusím eh, se k tomu vracet, ale bavili jsme se zejména o pravomocích. Jsou tady určité věci, kde komise se domnívá, že to základní usnesení e, číslo 196 z roku 2005, které vstoupilo v platnost v roce 2007, e, že tam je vlastně smíšená kompetence, jsou tam nejrůznější usnesení, různé povahy, takže otázka pravomocí tam e, není mm, tedy tak jednoznačná a je to důležité, pokud jde také o ten protokol. Nejprve musíme podepsat základní usnesení, abychom mohli podepsat potom to, ten doplňující protokol. Tady není možné ratifikovat protokol, který jaksi vysí ve vzduchu eh, a je doplňkem eh, k tomu základnímu usnesení. Dodíváme se, že pokud jde o tu věcnou stránku, další kriminalizace eh, pět různých typů chování a to je hlavní účel toho doplňkového protokolu, to spadá do exkluzivní pravomoci Evropské unie protože pokud jde o Lisabonskou eh, smlouvu, tak eh, tam to přechodné období jež vypršelo a teď jde o to, eh, zda tedy Evropská unie zastoupena komisí má kompetenci Ehm, tedy externí a jestli je to tak již i interní. A my si myslíme, že ano, protože v roce 2002 a 2008 jsme přijali takzvané rámcové rozhodnutí ehm, v rámci eh, třetího pilíře, kde vlastně šlo o eh, definici terorismu a ehm, abychom v evropských jurisdikcích měli eh, stejné definice a minimum, minimum stejných sankcí. A teď to potřebujeme i v rámci tedy policejní spolupráce a výměny informací. Takže jsme tady k tomu přijali legislativu a máme AKI v této oblasti a proto se doníváme, že celý protokol, který je velice krátký, spadá do výlučné eh, pravomoci Evropské unie. A to rozpoutalo opravdu velmi dlouhé diskuze s členskými státy. Některé členské státy souhlasí a nakonec, eh, tak jak jste připomněl, v polovině září rada přijala dva návrhy rozhodnutí s pozměňovacími návrhy a eh, my jsme vlastně k tomu předložili eh, prohlášení, které s ním je v podstatě v rozporu. A je tam uvedeno, že ten doplňkový protokol bude podepsán Evropskou unii, jakmile Eh, to tady bude vlastně eh, schváleno eh, i v rámci členských států. My souhlasíme s touto analýzou a taková je situace. 22. bude protokol tento týden připraven k podpisu. Byl tady jmenován zástupce lucemburského předsednictví. Možná se mýlím, ale donívám se, že to je pan Aventirio a, a bude tam také zástupce komise a bude tam vlastně takové společný, společný podpis tohoto protokolu. Ovšem nejsme přesvědčeni, že mm, by to bylo v souladu s e, ustanoveními EU. Dále budou následovat dva důležité kroky. Myslíme si, že je důležité, abychom transponovali tento text na evropské úrovni tak, aby Rada Evropy a ten, tedy ten doplňkový protokol, aby to mohlo být eh, harmonizováno do evropského práva také s ohledem na ty změny, ehm, které naposledy byly eh, tedy provedeny v roce 2008. Bude tedy směrnice Eh, podle článku 83.1 smlouvy. My si myslíme, že to je jediná právní, eh, jediný právní základ. Tam vlastně se na tom uh, zakládají ty trestné činy, které, o kterých se hovoří uh, v tom doplňkovém uh, protokolu. Další krok bude spočívat ve dvou návrzích rozhodnutí rady, pokud jde o eh, uzavření nebo závěry toho protokolu, eh, tedy pokud jde o ratifikaci. Podpis sám o sobě neznamená přímé právní závazky. Pokud podepíšete tento protokol, tak vyjadřujete svůj politický záměr aplikovat Eh, ten protokol, ale a, a také eh, se zavazujete, že neuděláte žádnou akci, která by byla v rozporu s tímto protokolem. Ale je to vlastně takový předběžný krok k ratifikaci a musí to podepsat členské státy Rady Evropy a potom eh, vstoupí protokol v platnost. Takže taková je současná situace. Děkuji. Děkuji. Takže pokud bych se mohl nyní obrátit na právní službu, aby nám dala stanovisko k těmto rozhodnutím. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak jsme slyšeli, Rada Evropy, tedy ten eh, další protokol k eh, umluvě o terorismu, bude brzy otevřen k podpisům. Podle vídeňské umluvy, tak text mezinárodní dohody aby byl je autent, stanoven jako autentický a definitivní. A ten podpis spadá pod odstavec 5 článku 218 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, podle níž je tady dole Evropského parlamentu limit e, omezená, rada sama e, musí přijmout rozhodnutí, které, které e, plnomocňuje tuto smlouvu. Podle odstavce 10 téhož článku Evropský parlament bude neprodleně a plně informován o všech stádiích tohoto řízení, tohoto procesu. A e, bylo zdůrazněno, že tento informační požadavek je tu proto, aby Evropský parlament mohl provádět demokratický e, dohled. Vidíme, že soudní dvůr připisuje velkou, velký význam eh, tomuto ustanovení. Je to eh, zásadní informační požadavek a jeho porušení může mít eh, za následek zrušení platnosti opatření. Jak řekl soudní dvůr, toto pravidlo je vyjádřením demokratických principů, na nich stojí Evropská unie. Konec citátu. Takže tolik pod k podpisu. Po podpisu je pak ještě další závěrečná fáze, kdy eh, bude tedy eh, kdy zač, od kdy začne závaznost těch ustanovení. K tomu bude potřeba eh, rovněž souhlas Evropského parlamentu, tady je samozřejmě řádný úřední podpis a postup a tím pádem pra, právní základ toho rozhodnutí rozhodn, o, o podpisu protokolu je článek 83.1 smlouvy o Evropské unii. Na základě tohoto právního základu Evropský parlament a Rada mohou přijímat minimální pravidla týkající se eh, minimálních eh, definicí trestných eh, činů v oblasti terorismu. A tady se to většinou řídí ehm, řádným běžným legislativním podpise, postupem. Komise má za to, že eh, téma tohoto protokolu spadá do eh, exkluzivní kompetence Evropské unie. A teď dovolte osobní analýzu těchto otázek. Za prvé, pár slov o obsahu protokolu. Obsahuje pět článků o definici trestních činů a rovněž také článek o výměně informací a článek o podmínkách a pojistkách jaká je povaha evropské kompetence ve světle obsahu toho protok- tohoto protokolu. Pokud je o článek 3.2 smlouvy o Evropské unii, má mít Unie výhradní pravomoc při uzavírání mezinárodních dohod, pokud jejich závěry mohou ovlivnit společná pravidla nebo měnit jejich rozsah. A když soudní dvůr to interpretoval, tak zdůraznil, že eh, hrozí riziko, že společná evropská pravidla mohou být mezinárodními závazky eh, ovlivněna nebo může být eh, změněn jejich rozsah. Tam, kde spadají tato, tyto mezinárodní závazky do těchto společných pravidel. Ten, toto riziko ještě samozřejmě automaticky nepředpokládá, že ty obě oblasti se plně překrývají, ale rozsah společných evropských eh, pravidel tam, kde může být měněn těmito závazky, tak to je i v oblastech, která, které jsou už těmito pravidly do značné míry pokryty. A kromě toho členské státy eh, nemají uzavírat takové závazky mimo rámec institucí, dokonce i když tu není rozpor mezi těmito závazky a společnými pravidly. Takže tolik, eh, co se týče eh, judikatury soudního dvora. Několik evropských právních nástrojů již eh, eh, řeší tuto záležitost. Měli jsme tu nástroj pro boj s terorismem, modifikovaný z roku 2002, modifikovaný 2008. A pokud jde o protokol týkající se výměn informací, by bylo možno zmínit také rozhodnutí z roku 2005 o výměně informací o spolupráci Eh, a výměně informací o teroristických eh, činech, dále z roku 2006, zjednodušení výměny informací mezi orgány činnými v trestních řízení a dále z eh, rozhodnutí prim z roku 2008. Takže obecně ta oblast pokrytá tím protokolem je dostatečně ošetřena evropským právem, což je přesně ten požadovaný standard, o kterém hovořil i soudní dvůr ty přestupky, eh, ty činy, o které jsou zmíněny v tom protokolu, mohou právě ovlivnit ta společná pravidla nebo jejich rozsah působnosti. Je tam pět skutkových podstat a já je rychle projdu. Účast eh, na spolku nebo skupině za účelem terorismu. Stávající rámcové rozhodnutí už obsahuje článek týkajících se těchto eh, činů. Dále, ehm, výcvik teroristický, to už je trestné, aktivní forma výcviku, to znamená poskytování výcviku terorismu. Dále 3, 4, 5. Cesta do zahraničí za, účel, za účelem terorismu nebo eh, napomáhání této cesty za účelem terorismu. To jsou již e, přípravné fáze teroristického činu. Eh, takže tady už vstávající právo o, například obsahuje veřejnou provokaci nebo e, nábor, teroristický rekrutování. To všechno je trestné, dokonce i když nedojde k samotnému eh, teroristickému činu. Dále, nabádání k teroristickému činu je již trestné a je tudíž pravděpodobné a také pokus o e, teroristický čin. Čili to může evidentně změnit společná pravidla a změnit jejich rozsah. Závěrem lze tedy konstatovat, že přístup komise je z právního hlediska e, přiměřený. A konečně mi dovolte říci, že komise hodlá aktualizovat rámcové rozhodnutí o terorismu a to je přesně to, o co parlament žádal ve svém usnesení o opatřeních proti terorismu přijatém v únoru, kdy parlament řekl, že zúrazňuje nutnost kriminalizovat trestné činy v souvislosti se zahraničními bojovníky. Takže tím vám děkuji za pozornost. Uh, děkuji a prosím předsednictví, aby vyjádřil svůj postoj. Děkuji, pane předsedo. E, tak jak jste uvedl vy, pane předsedo, i komise, v polovině června komise e, získá dva návrhy rady, e, které povolují Evropské unie, aby podepsala úmluvu Rady Evropy a také ten protokol. Řešili jsme to opravdu prioritně v rámci eh, lucemburského předsednictví a uspořádali jsme celou řadu zasedání v červenci a v září, tak aby Evropská unie mohla co nejrychleji přikročit k podpisu těchto dvou důležitých nástrojů a aby abychom příliš nespozdili eh, důležitou práci, která velmi rychle probíhá na půdě Rady Evropy. Koreper 16. září a Rada z 18. září přijali eh, tyto dvě rozhodnutí a pokud jde o rozhodnutí o podpisu eh, úmluvy, není tady v podstatě žádný rozpor, pokud jde o povahu eh, a rozsah pravomocí, ale byly tady různé diskuze, hlavně mezi členskými státy a komisí, pokud jde o ten doplňkový protokol. Komise uznává, že by se to mohlo dotýkat společných pravidel, zejména rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu z roku 2002, tak jak to bylo pozměněno. Tam se vytvořila společná pravidla, pokud jde o boj proti terorismu. Rozhodnutí ovšem také uvádí, že členské státy si ponechají své pravomoci, pokud protokol eh, se nebude dotýkat společných pravidel. Pokud jde o podpis těchto dvou nástrojů, podle obvyklého postupu je předsednictví rady, které by mělo jmenovat ty, kteří budou podepisovat za Evropskou unii tento dokument a podle běžného postupu eh, by eh, mělo být aktuální předsednictví pověřeno tím eh, podpisem. Ovšem, my jsme se rozhodli, že komisi k tomuto připojíme. To znamená, že to bude jednak minister spravedlnosti Lucemburska a také osoba, kterou si zvolí komise Eh, která bude jejím zástupcem eh, a ti potom umluvu podepíší. Evropská unie přikročí k podpisu tento týden. Jednak tedy pokud jde o úmluvu Rady Evropy a i pokud jde o doplňující protokol a ve chvíli, kdy tato rozhodnutí budou postoupena, byla postoupena Koreperu, Evropská komise eh, ověřila, že členské státy chtějí podepsat také doplňující protokol, eh, který se týká tedy jejich pravomocí. Podle posledních informací, které máme k dispozici, asi 12 členských států bude schopná podepsat protokol eh, v Rize. Ostatní členské státy uvedly, že podepíší někdy později. Děkuji. Thank you very much. Um, so just have one member who's asked for the floor, and um, Mrs. Intervel, please. Paní Intervel, prosím, má slovo. Děkuji. Pane předsedo, to je zajímavé, že jenom jeden poslanec se hlásí o slovo a je tady obecně tak málo lidí v sále, přitom se jedná o téma, které má ohromný dopad na naše politiku a legislativu. Hovoříme zde o oblasti trestního práva. Jsou to opatření, která se týkají lidských práv, Kdo, kde tedy ostatní jsou. Jak to, že to vyřizují úřednice? Já vím, že jsou určitě skvělí, ale řeší se to za zavřenými dveřmi a každý se k tomu chová, jako kdyby to byla nějaká administrativní záležitost, jak se to mohlo stát, jak to, že to není zásadní demokratická debata, která by se zde podle mého měla odehrávat. Já s tím mám dost problémů, pokud jde o umluvu jako takovou, pokud jde o postup jako takový. Předchozí řečnice, zvláště tedy komise, se věnovaly některým tématům, která mě zvlášť nepokojí. Myslím si, že je naprosto směšné, že Evropský parlament přistoupí na to, aby takováto legislativa byla schvalována tak chaoticky a neprůhledně. To je nemožné. Nemůže se to tady vysvětlovat právní služba, to záležitost, která ovlivňuje evropské občany. Takže já se domnívám, že bychom si měli vyžádat mnohem více vysvětlení a měla by se tomu věnovat komise a členské státy a ty, ty jak si komise a členské státy se nemohou domlouvat na tom, kdo má co podepsat a kdo za co zodpovídá, protože to opravdu není na nich, aby to eh, řešili v té původní umluvě je spousta dalekosáhlých záležitostí, které mají veliký dopad a já mám stále více pocit, že se hovoříme o protiteroristických opatřeních, ale výlučně se věnujeme pouze jedné skupině, ať už je to individuální trestný čin, anebo ta se na organizovaný čin, to většinou záleží na tom, kdo se daného trestného činu dopustil. Jde o kriminalizaci cest nebo cest ve stádiu pokusu za teroristickým účelem. Když se někdo koupí v sobotu lístek do Kolína v Německu, a protože nesouhlasí s eh, oficiální slovou politikou své země, tak to není přece individuální útok. Je to někdo, kdo chce svrhnout oficiální politický systém. To je útok proti demokracii. Tak jak můžeme říkat, že když psychiatrický pacient se dopustí nějakého činu, tak je to čin teroristický a rozdíl je vždycky v tom, kdo má jakou víru. Já si myslím, že bychom se na tyto definice měli zaměřit víc. Je to definice národní bezpečnosti a definice individuálních trestných činů. A potom pojem zahraničních bojovníků, to je něco, s čím nesouhlasím, protože zde hovoříme o někom, kdo většinou není zahraničním bojovníkem. Je to evropský občan, tak proč trváme na tom, aby se zde objevoval tento termín? A ještě bych chtěla říci, pokud to nikoho nezajímá v tomto parlamentu, tak my vlastně necháváme trestní právo, aby to řešili opravdu úřednice. To bychom potom mohli nechat celé na Rusku a na Turecku. Nechme to na panu Erdoganovi a na panu Putinovi, ať to teda vyjednají pro nás, jestli nám to je takhle jedno. Chce se někdo ještě ujmout slova? Dáme slovo komise. aby to uzavřela. Pan Lux, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Já jako pokorný úředník vám musím říct, že se maximálně snažíme, jak už jsem vysvětloval, eh, jsou zde dvě záležitosti, které bych chtěl ještě to vysvětlit. Ano, postup byl chaotický, jak říkáte. A mě to mrzí. Už teď se omlouvám, že jsem seděl za předsednickým stolem, ale tuhle situaci jsme nevytvořili my, ani vy. Takhle to dopadlo. A jak jsem vysvětloval, bylo to něco jako lazáně. Různé vrstvy legislativy, různé vrstvy iniciativy. Evropská rada vyzvala komise, aby se už před 18 měsíci zaměřila na toto rozhodnutí. To znamená, že my jsme tehdy řešili, zda je to úměrné, zda je to užitečné, zda to stojí za to. To už je v roce 2008. A šlo nám o to, abychom lépe řečili, abychom naše orgány lépe vybavili, ať už jde o státní zástupce nebo soudce, eh, a dali jim příslušné nástroje, aby mohli řešit otázky, jako je třeba radikalizace ve věznicích, abychom mohli lépe bojovat proti těmto pachatelům. A pak se objevilo usnesení září loňského ro- roku. Potom Rada Evropy sama o sobě se rozhodla přijmout tento další protokol a proto my, ti pokorní úředníci, jsme se najednou odstli ve velmi nepříjemné situaci, protože jsme měli něco vyjednávat ve Štrasburku, jak sama říkáte, snažit se prosadit hodnoty věcně, maximálně, eh, maximální možné míře a zároveň se snažit vyjednat něco, jako je mandát v Bruselu, bylo opravdu složité, protože my jsme potřebovali nejprve mandát a potom jsme mohli teprve jednat. A vzhledem k tomu, že jsme to takto teleskopicky pozorovali, tak jsme se nakonec rozhodli postupovat paralelně. A já si myslím, že výstup je docela dobrý, protože bychom zaplatili větší cenu za to, kdybychom se neúčastnili a získali by na tom země, které nezdílejí naše hodnoty. V každém ustanovení, včetně článku 8 ohledně pojistek týkající se dodržování lidských práv, se myslím, že se nám eh, podařilo maximum. Pokud jde o postup, tak tak s vámi se vší úctou nesouhlasím. Já jsem vždycky přijížděl, vždycky jsem tady byl a můj komisař eh, se vyjadřoval písemně. A my jsme se vždycky maximálně možně snažili vše vysvětlit, co se děje, eh, co se děje procedurálně, co se děje věcně, jak postupujeme. To tady mohu říct. A jak už říkali kolegové z eh, právní služby, tak podle smlouvy bude tento parlament muset dát formální souhlas, než dojde k ratifikaci. To znamená, že my nechceme jenom podnítit diskuzi a dialog v rámci tohoto procesu, ale zároveň tento parlament bude muset projevit svůj souhlas podle článku 218. Chcete stručně? Já proti vám osobně nic nemám. Vy zastupujete pouze svoji instituci. My máme jinou představu demokracii. Já nemám představu takovou, že vy sem přijdete, něco vyjednáte, pak nás přijdete informovat a řeknete nám, tady máte materiál k podpisu. Já si představuji demokracii jen, zvláště pokud jde o trestní právo, protože si myslím, že by to mělo probíhat na veřejnosti. Mělo by to být přenášeno přes internet. Já si myslím, že to je svět úplně hůru nohama. Dokonce i pokorný úředník s nejlepšími úmysly mi sem přijde říci, co se vyjednalo, co mám podepsat, tak to ale nefunguje. My se o tom můžeme dohadovat dlouho, ale budeme řešit věcné otázky, to určitě, ale je zde procedurální záležitost, je zde komisař. Dokonce zároveň místo předseda, který nezodpovídá jenom za lidská práva, ale zároveň za lepší uh, právní úpravu. A to si myslím, že skvělý příklad naprosto otřesné právní úpravy. Kdy tady naposledy pan Timmermans byl? Není už na čase, aby dorazil, aby odpověděl na naše otázky, zvláště na tuto, jak se mohlo stát, že komise to řešila způsobem, jakým to řešila. Já nechci hovořit o úřednicích, kteří to řešili prakticky. Já chci hovořit o jeho konkrétní odpovědnosti. Já si myslím, že by měl dorazit a vysvětlit to. Já bych byla moc ráda, kdybychom ho pozvali. Jménem tohoto výboru děkuji. Chcete? Já vím, že je těžké teď se dostat už k závěru, ale chcete se ještě vyjádřit k tomu, co říkala paní Intervals? Prosím stručně. Předsednictví. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit dlouho. Chci pouze konstatovat, že v této otázce tedy ten postup byl rychlý, ale byl rychlý zejména na úrovni dojednávání toho dodatečného protokolu na úrovni Rady Evropy ve Štrasburku. A právě proto byla tím Evropská unie trochu zaskočena unie, spíš než členské státy, které byly zapojeny do toho procesu. A koordinace na místě v těch jednáních eh, s komisí fungovala eh, vynikajícím způsobem. Takže já myslím a doufám, že eh, na úrovni členských států, které nesly tedy hlavní v Římě jednání, tam se všechno, tam všechno probíhalo Eh, hladce, nabá veškerá demokratická kontrola na eh, úrov, a odpovědnost na úrovni členských států. Pokud jde o to, co se dělo poté, to znamená, jakmile byla jednání ve Štrasburku dokončena, začala práce e, další na e, podpisu a tak, po podpisu a tak dále, tak tam e, jsou některé určitě zvykové postupy. Jde o to definovat eh, def, termíny tohoto podpisového aktu, ne znovu vyjednávat celý protokol. K čemuž už došlo ve Štrasburku. Dobře. Skončeno všichni. Takže jenom abychom uzavřeli tento bod. Já samozřejmě velmi sympatizuji s cílem lepších právních norem. Měli jsme zasedání na vysoké úrovni o protiterorismu a protiradikalizaci dnes dopoledne, kde zazněla řada věcí i z mých vlastních úst, které myslím, že eh, ze strany parlamentu k tomu dodávají eh, určitou rovnováhu, také otázku Eh, vracejících se bojovníků. To jsou všechno otázky, které jsou velice citlivé a vyžadují plnou transparentnost, neboť mohou být v sálu eh, tedy někteří, kteří se účastnili tohoto jednání. Myslím si, že to vyžaduje hodně velkou transparentnost a na úrovni ratifikace by mělo být možné jmenovat eh, zpravodaje za parlament, který by se tím zabýval a také pana Timmermanse bychom se měli zeptat. Takže pokud jde o proces zlepšování právních norem, musíme se ho zeptat. Bude tu paní Jourova a uvidíme, jak to bude tady s panem Timmermansem. Pokud jde o účast, tohle je první bod na pořadu jednání. Kolegové mohou samozřejmě zvážit význam jednotlivých bodů. Děkuji každopádně právní službě, předsednictví a komisi za jejich příspěvky. Nyní přejdeme k bodu 5, což je Evropská eh, agentura pro eh, spolupráci v oblasti tedy eh, školení Europolu. Ehm, a je tu i ta otázka tedy té internetové jednotky. Je, jde v podstatě o aktuální stav jedno, jednání o Europolu. s je Jedias Demera. Jemuž chci dát eh, bez dalších průtahů slovo, aby nás s tím seznámil. Je tu ta Internet Referral Unit, to eh, bude asi mnohé kolegy zajímat, takže prosím, máte slovo. Pues sí, voy a informar a, a, a la comisión del estado de, de las Takže já, drazí kolegové, eh, pokud jde o stávající stav jednání s dalšími institucemi, eh, je situace eh, taková, že tedy budeme, budu hovořit i stručně o tom, eh, o této jednotce týkající se odkazu eh, na internet. Měli jsme tři eh, dialogy, trialogy za italského, lotyšského a lucemburského předsednictví. Kromě toho se konalo osm zasedání na technické úrovni, to bylo velice efektivní chci poděkovat všem účastníkům těchto jednání. Spolupracoval jsem se stínovými zpravodaji, podařilo se nám pokročit a dalo by se říci, že je tu eh, sedm zásadních bodů vyjednávání. Jeden z nich se částečně týká parlamentního dohledu, se týká článku 53 a dále otázka jmenování mm, výkonného ředitele, to je článek 56. Cílem je dospět k dohodě ohledně dohod o stávající spolupráci, článek 31. Čtvrtý cíl zástupce společné skupiny parlamentní kontroly. To jsou články 13, 17 eh, a 18, dále článek 32, výkonný výbor, článek 21, 22 a závěrem ještě rozsah působnosti aktivity zpracování dat, to je článek 24. A já bych byl rád, kdybychom uzavřeli tato jednání do prosince, do konce prosince. Vše se dařilo velmi dobře, že postupovalo hladce, ale objevila se jedna mimořádná záležitost, která eh, tedy vyústila v současnou situaci. A to se týká právě eh, této eh, jednotky pro eh, internetové eh, odkazy. Má eh, tu domněnka, že se musíme tedy zabývat do hloubky otázkou terorismu, včetně toho, aby v rámci toho centra pro boj s terorismem existovala tato jednotka. A to se stalo 1. července. Řeknu vám ještě další, případně informace na základě rozhodnutí z 11. září. Tak zkrátka se znepokojením konstatujeme, že internet se používá stále více Eh, teroristické eh, skupiny používají internet k plánování, eh, plánování útoku, ale také k propagandě. Musíme spolupracovat s vládami, s orgány činnými trestním řízení, s občanskou společností, abychom zajistili zásady svobody eh, projevu, ale zároveň i bezpečnosti. Dále eh, byla schválena jednotka pro boje proti terorismu v rámci Europolu, aby se podpořila výměna eh, zpravodajských informací. Dámy a pánové, takže tolik, co bylo řečeno ze strany parlamentu a není, pokud jde o radu. Ve společném prohlášení z Rigi um, ministři řekli, že vznikne eh, tato jednotka internetová, která bude mít za cíl právě snižovat množství teroristických materiálů, které jsou přístupné přes internet. Nyní komise, třetí tedy instituce. Evropská agenda pro bezpečnost, která byla eh, nastartována eh, v, v létě, kdy má vzniknout v rámci Europolu protiteroristická jednotka a v rámci tohoto centra má existovat tato jednotka internetová. Tento eh, odbor bude koordinovat členskými státy, bude to taková technická znalostní základna bude pomáhat členským státům identifikovat a eliminovat internetové obsahy extremistické či teroristické povahy ve spolupráci se stávajícími aktéry internetového odvětví a tak dále. A s tím, že eh, teroristická publicita je založena na eh, rychlosti, efektivnosti a rezistence. To znamená, čím rychleji se eh, šíří informace, například Saril Aksahadil, což byla eh, žihadistická píseň, která se objevila v roce 2014 a za chvíli měla přes 58 shlédnutí na internetu tisíce tweetů a dalších. Čili a to je jenom za pár hodin poté, od kdy byla eh, dána na internet. A pokud jde o tu pružnost, jim se ten, eh, jim se ten obsah přemysluje z jedné platformy na druhé, takže nelze být detektován, používá se více plat, internetových platform k tomu, aby byl odolný, to znamená, aby nebylo možné ho eliminovat snadným způsobem. Já bych vám chtěl říct si toto. V důsledku těchto mimořádných situací lucemburské předsednictví navrhlo, abychom řešili tuto otázku i na trialogu. Stínoví zpravodajové a já jsme měli mnohé pochybnosti ohledně této problematiky. Na explicitní žádost socialistické frakce a s mojí podporou jsme zorganizovali právě to setkání zasvěcené pouze jen tomuto tématu, kde jsme chtěli jaksi zelenou eh, k této záležitosti. Je to otázka opravdu svrchovaně důležitá, proto jsme si řekli, že musí se dostat na výbor Libe. Proto vám děkuji za to, že jste akceptovali tento návrh naší skupiny a mě. Pane předsedo, přál bych si, aby tyto dvě instituce, které to jsou tu dnes zastoupeny, nám představili podrobně obsah tohoto obsahu na zřízení této eh, zvláštní internetové jednotky. Já to podporuji, aby vznikla, ale myslím si, že rada musí se zamyslet nad tím, jakým způsobem se má realizovat. Mělo by to být zjednodušení, zjednodušené e, řešení, aby byla právní jistota pro Europol, aby Europol byl akceschopný, ale nemyslím, že bychom měli zavádět legislativní návrh, který by mohl být příliš složitý, aby, jak říkám, existovala dostatečná právní jistota. Uh, Děkuji. Je to velice uh, citlivá záležitost a proto je velice dobré, abychom tady o tom diskutovali a uh, to je také to, co říkala paní Intfeld, že je potřeba o tom diskutovat i předběžně. Toto je velmi důležitá jednotka a ty aktivity jsou velmi citlivé a dopady jsou velmi dalekosáhlé, takže tady by se o tom mělo ve výboru diskutovat včas. A já bych ještě rád stručně nebo na chvíli dal slovo předsednictví a komisi. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, členové výboru LIBE, ráda bych stručně eh, zmínila následující aspekty, pokud jde o protiteroristickou internetovou jednotku. Eh, Nejprve budu hovořit o kontextu, potom o současném právním základu pro fungování této jednotky a e, dále nedostatek právní e, základ, právního základu, e, pokud jde o nařízení o Europolu, tak jak existuje dosud. Pokud jde o důvody pro zřízení této jednotky, chtěla bych připomenout, tak jak již zmínil pan zpravodaj, že v reakci na teroristické útoky v Paříži z ledna 2015 Evropská rada a Ehm, tedy další, vyslali Europol, aby rozvinul různé kapacity a úzce spolupracoval s průmyslem tak, aby se řešila otázka využívání internetu pro podporování terorismu eh, a následného extremismu. Eh, v kontextu další eh, tedy krize a vedle těchto akcí Zvláštní rada Evropské unie z 23. dubna 2015 také vyzvala, aby Europol eh, vyžadoval odstradění internetového eh, obsahu, eh, který vlastně využívají převaděči. Evropský parlament a Evropská komise vyjádřili obdobné stanovisko k tomu, že je potřeba využívat Europol ke snižování úrovně a dopadu eh, ter, teroristické a násilné extremistické propagandy na internetu. Usnesení z 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních Evropský parlament zdůraznil, že šíření teroristické propagandy je usnadňováno využíváním internetu a sociálních médií a Evropský parlament zdůraznil, že je potřeba řešit tento problém tím, že, bude eh, lép, že budou lépe využívány eh, možnosti Europolu. Evropský parlament také vyjádřil podporu pro vytvoření Evropské platformy proti terorismu v rámci Europolu. Sdělení komise o Evropské agendě o bezpečnosti Eh, také uváděl tuto jednotku jako součást společného nutného úsilí o prevenci eh, terorismu a radikalizace. Komise navrhla, že tato jednotka by měla být zřízena Europolem v červenci v roce 2015 a že by se mělo vycházet ze zkušenosti Europolu a členských států, aby vlastně eh, se mohlo jednat a pomáhat členským státům, aby identifikovali a odstraňovali škodlivý obsah na internetu a to ve spolupráci s průmyslovými partnery. Fakt, že tři instituce, Evropský parlament, komise a rada vyjádřili své přání posílit kapacitu Evropské unie, schopnost bojovat proti nelegálnímu eh, obsahu na internetu, eh, že to je významné a eh, Europol se nad, na to zaměřil a vytvořil eh, příslušné centrum od 1. července tohoto roku. Projekt začal o pilotní fázi, která trvala 6 měsíců a předpokládá se, že to bude dále pokračovat a eh, od 1. ledna 2016 eh, tady bude příslušná kapacita v dalším kroku a později to bude již zcela funkční. Úkoly Eh, jsou následující podle eh, tedy rozhodnutí rady. Identifikovat a sdílet úkoly pro odhalování obsahu na internetu, pokud jde tedy o akci teroristů. A tady je potřeba velmi rychle eh, tyto no, odkazy sdílet a odstraňovat ve spolupráci s průmyslem a podporovat příslušné orgány tím, že se poskytne strategická analýza a operační analýza a vlastně Europol bude působit jako eh, excelentní centrum, pokud jde o tyto úkoly. Pokud jde o další e, věc, součas, druhý bod, současný právní e, základ pro tuto jednotku vychází z článku 5 odstavec 2 rozhodnutí Rady o Europolu, kde je uvedeno, že úkoly Europolu mají zahrnovat poskytování podpory členským státům v jejich snaze schromažďovat a analyzovat informace z internetu a měla by zde být podpora, identifikace aktivity e, trest trestné aktivity eh, teroristické za použití internetu. Máme tady také článek 24.4 eh, příslušného rozhodnutí rady. Uvádí se, že Europol eh, může přímo zpracovávat údaje, včetně osobních údajů z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou ehm, mediální údaje, tedy údaje z médií a, a další, a to v souladu s ustanoveními o ochraně údajů podle eh, tohoto usnesení. Tyto aktivity by měly být prováděny eh, s příslušnými průmyslovými společnostmi, kde členské státy by měly eh, podporovat tuto jednotku tím, že tam budou vytvářet kontaktní body na národní úrovni. A tyto aktivity nejsou vynutitelným aktem ale poskytovatele online služeb potom dobrovolně e, učiní následná opatření. V července tato jednotka e, tady již vykonala asi 500 e, odstranění odkazů a, a tedy vedlo to k tomu, že poskytovatelé služeb ty obsahy potom zrušili. Příslušný orgán tady udělal také inspekce této jednotky a je spokojen s prováděním e, akcí této jednotky, s tím, jak, působ, jak funguje a nebyly vzneseny žádné obavy. Je důležité upozornit, že v současnosti pouze tři členské státy mají e, obdobnou e, jednotku na národní úrovni kde by se vlastně upozorňovalo na tento obsah a byl odstraňován. A proto služby eh, této Evropské protiteroristické internetové jednotky jsou velmi oceňovány ze strany členských států jako příspěvek ke snižování eh, škodlivého dopadu těchto obsahů. Ovšem, a eh, návrh Europol, nařízení o Europolu neobsahuje příslušné usnesení, které by v souladu s článkem 5 odstavec 2 současného rozhodnutí eh, rady, tedy poskytovaly takový základ. Článek 32 o výměně osobních údajů se soukromými subjektami v podstatě zakazuje odesílání soukromých údajů eh, soukromým subjektům tak jak to vyžaduje návrh o této jednotce. Musíme tedy eh, poznamenat, že osobní údaje, které v této souvislosti jsou poskytovány veřejným poskytovatelem službům, se týká pouze veřejně dostupných údajů, jako jsou třeba nějaké eh, veřejně dostupné profily a odkazy. Takže i když se očekává, že Europol tady bude přímo spolupracovat se soukromými um, průmyslovými uh, podniky, podle eh, toho nového návrhu současný návrh nemá žádný základ, který by eh, něco takového vlastně umožňoval. A navíc se explicitně zakazuje, aby Europol takto eh, zasílal soukromé údaje soukromým stranám. A ten návrh vlastně zatím neodpovídá Eh, těm možnostem. Takže Europol eh, vlastně nemůže plnit ty úkoly, ke kterým byl vyzván, pokud zůstane platný současný právní rámec, pokud tady nebude dostatečně pozměněn. Takže abychom zajistili, eh, aby tato jednotka mohla fungovat efektivně a abychom poskytnuli právní jistotu, pokud jde o nařízení, a, a pokud jde o fungování této jednotky, myslíme si, že je nezbytné za prvé Začlenit jsem zvláštní úkol pro Europol do návrhu nařízení, úkol, který by se zabýval potíráním eh, šíření terorismu přes internet tímto způsobem. A dále by tady měla být výjimka, eh, která by umožňovala Europolu, aby v rámci protiteroristické internetové jednotky mohl eh, předávat údaje za velmi přísných podmínek a ve zvláštní, za zvláštních okolností. Třetím stranám. A aby se zajistily jednotné záruky pro, zpraco- pro ochranu osobních údajů eh, v kontextu této jednotky, je důležité zajistit následující eh, pojistky a podmínky Převoádění nebo předávání osobních údajů v rámci této internetové jednotky by měl být možný pouze za předpokladu, že je to nezbytně nutné a jsou splněny některé podmínky proto předsednictví navrhuje zahrnout do textu nové ustanovení do článku 32 do 1c, kde se bude uvádět, že transfer by měl být nezbyt, že proveden pouze, když to bude nezbytně nutné. A tento přenos by se měl týkat pouze jednotlivých specifických případů, kde je tedy potřeba postupovat případ od případu a nesmí tím být dotčena žádná základní práva a svobody. Eh, pokud eh, tedy budou splněny tyto zvláštní podmínky, tak teprve za těchto předpokladů může tato jednotka předávat údaje třetím stranám. Je potřeba, aby eh, Evropský ochránce práv tedy eh, o to měl eh, přehled, byl informován. Já doufám, že tím se ta situace vyjasňuje a doufáme, že nás podpoříte při pozměňování příslušného nařízení tak, aby tato internetová jednotka mohla efektivně působit a aby byla zajištěna operativní schopnost této jednotky Eh, tím novým nařízením. Velice vám děkuji za pozornost. Um, Vážení kolegové, máme toho moc, musíme dát slovo komise a je zde ještě několik přihlášených do diskuze. Takže prosím, Viktoria Miči za komise. Prosím o stručnost. Takže prosím všechny o stručnost opravdu. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Dámy a pánové, já se pokusím hovořit stručně a výstěžně. A pomůžeme v tom to, že pan Diaz a předsednictví již komplexně zpracovali představení důvodů pro jednotku IRU. Zpracovala to dostatečně podrobně, co se týče východisek pro daný námět a děkuji panu Demerovi, zpravodaji, za to, že se zde odkazuje na Evropský program bezpečnosti. Je zde jedna věc, na kterou bych ráda upozornila a kterou bych ráda doplnila k tomu, co už zaznělo. Je to velmi důležité vzhledem ke kontextu a vzhledem k poslednímu usnesení Evropského parlamentu o ledně Evropského programu bezpečnosti. Je to usnesení z 9. července, kde se parlament ještě dále a podrobněji věnuje otázce jednotky IRU a zde se hovoří o posílení opatření proti radikalizaci na internetu a používání webových stránek a sociálních médií pro radikalizaci. Parlament vítá vytvoření jednotky IRU při Europolu v zájmu toho, aby členské státy mohly identifikovat a odstraňovat nežádoucí obsah ve spolupráci se soukromými subjekty v daném odvětví. Já myslím, že už bylo přesvědčivým způsobem zde vysvětleno, proč je potřeba takovouto jednotku mít zřízenou, jak nám pomůže. A já řeknu jen pár odkazování tam znamená, že se to tady odkazuje určitým eh, firmám, postupuje se to v podstatě určitým firmám, která, které sami provádí eh, rozhodnutí eh, a to je právě to, nad čím je ten otazník. Toto postupování je něčím, co probíhá poměrně široce a vytváří to komplikovanou, velmi citlivou situaci. Sofie, prosím, velmi, velmi stručně. Vy jste řekl ve vaší reakci, že byste to nechal na zpravodaji, ale jestli tomu dobře rozumím, tato záležitost není v, zapracována do mandátu parlamentu ani rady k vyjednávání, takže nemůže být zaváděna tímto způsobem. Ale nemůže rozhodnout zpravodaj, stínový spravodajování nikdo jiný. Pokud to nebylo v původním mandátu, nemůže to prostě být takto vzneseno. To prostě vůbec na, v, v rozsahu pravomoci těch vyjednavačů není. A zpravodaj už k tomu dal doporučení. Zeptám se pana Deze Demery, jak si myslí, že by se mělo postupovat. Takže prosím vás, pane Diaz Demera, stručně nám sdělte, jakým směrem myslíte, že by to mělo jít. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, skutečně ta cesta před je ta, kterou už jsme za, započali. Transparentnost a debata tváří tvář návrhům, které se objevily a které jsou zapracovány do nařízení Europolu. Sofie. Takže to by, ta myšlenka samotná se záví dobrá, ale říká, že potřebujeme konkrétní návrh ze strany komise, ale já tu mám návrh. Zástupci všech politických skupin stínoví zpravodajové mají ten návrh s konkrétními články, které je potřeba ještě upravit. Takže k tomu se teď nebudu vracet, ale máme již konkrétní návrhy. Zpravodajové stínoví ze všech politických frakcí je dobře znají. Jde o to, že Josefova myšlenka je dobrá a to, že by se to řešilo na výboru, což se přesně teď děje pravděpodobně, že po této debatě budou následovat i další. A vy se jich můžete účastnit. Můžete se účastnit i zasedání stínových zpravodajů. Návrh je, však je na světě. A co já říkám, že tento návrh by se měl skonkretizovat, zpřesnit, neměl by být tak rozsáhlý, aby vznikla právní jistota pro Europol, tak, aby mohl Europol uh, být akceschopný ve všech těch třech fázích. Teď jsme v operační fázi, pak přejdeme dál, tedy pardon, říká řečník, teď jsme v pilotní fázi, pak přejdeme do další fázi a pak v roce 2016 v červenci budeme v té závěrečné fázi. Ale tak či onak Europol potřebuje mít k dispozici všechny právní nástroje k tomu, aby mohl jednat pochopitelně eh, při respektování principu legality. Děkuji, budeme v tom pokračovat. Sophie, we have to move on. We have to... Uh, Sofie, musíme uh, pokročit dál. Já si myslím, že je to nepřijatelné. Pokud eh, tady je nějaký nový návrh, dobře, ale to nestačí, abychom tady pouze vedli otevřenou rozpravu a řekli, ano, to stačí k tomu, abychom to mohli, abychom mohli udělit ten mandát. Já si myslím, že by tam měla být oddělená zpráva a rozhodnutí na tomto výboře s možností pozměnit to. Takto funguje demokracie, ne tak, jak to teď probíhá. Nemůžeme zavést něco takového zadními vrátky, to není možné. Eh, já dám ještě slovo panu Dias de Mérovi a potom, potom teda půjdeme dál nikdy, ne, nikdo tady nechce zadními vrátky tady prosadit nějaký návrh. Právě zpravodaj si přeje transparentnost a řádné legislativní řízení v rámci eh, možností. Pokud v průběhu trialogů se objeví nějaká nová iniciativa, nějaká změna nebo něco, tak potom je nutné, aby rada nebo komise něco takového navrhly a ono to bylo předloženo transparentně a proto jsme řekli ano, to probereme a to nejenom v rámci trialogu, ale i na, výbor, na výboru. Tak to se přece postupuje i jindy v jiném legislativním postupu. V průběhu z eh, celého řízení dochází ke změnám ze strany komise, zpravodaje i rady a to proběhlo i tady. E, o to jde v této rozpravě. Tady přece nejde o to, abychom si nechali něco vnutit. Přece proti tomu bych se sám ozval. Já samozřejmě nemám zájem na tom, aby se tady něco do toho vkládalo zadními vrátky. Teď už konečně tedy e, musíme celou věc uzavřít a posunout se dál. Nemáme tady žádný závěr. Nevíme, jak s tím budeme dále nakládat. Budeme s tím nakládat tak, jak navrhoval zpravodaj, ale to znamená, že my tady s vaším požehnáním přijímáme nějakou legislativu zadními vrátky. To vám tedy pěkně děkuji. Eh, tak my teď v každém případě jdeme k bodu, eh, který je tady další na pořadu jednání, to bod číslo 6. A pan zpravodaj nám tady přednese eh, své stanovisko, pokud jde o cestě k jednotnému digitálnímu trhu. Jsem velmi potěšen, že vám mohu předložit stano, návrh stanoviska výboru LIBE, pokud jde eh, o eh, cestou k eh, legislativě o jednotném digitálním trhu. Tady všechny tyto věci samozřejmě musí být připravovány s ohledem na legislativu o ochraně údajů, která musí být dotržena. Ochrana údajů je základem, na kterém eh, vyrůstá důvěra a je to nezbytná podmínka pro růst jednotného digitálního trhu. My potřebujeme vytvořit takové prostředí, aby podniky mohly růst a digitální jednotný trh má velký význam pro naše hospodářství a proto jsem přesvědčen, eh, že vyváženost je nesmírně důležitá a já jsem se to snažil zohlednit v tom stanovisku. Tady není možné slevit z různých tedy základních práv ve prospěch ekonomických cílů. Tady je potřeba je zajistit a um, jen tak umožníme digitální rozvoj. Navrhoval jsem abychom tady měli harmonizovanou společnou reakci na hrozby eh, pro kyberbezpečnost. Myslím si, že kybernetická bezpečnost na internetu by měla být vnímána ze tří různých úhlů pohledu. Měli bychom chránit eh, sítě a kritickou infrastrukturu a měli bychom umožnit, aby eh, síly prosazování práva potíraly kyberzločin a potřebujeme eh, potírat eh, on a offline eh, trestné činy. Kyberzločiny by měly být vnímány stejně jako jiné trestné činy. A tady v podstatě jsou tři důležité, tyto tři důležité aspekty, které musíme zohlednit. Musíme zajistit sítě, musíme e, potírat e, kyberzločin a internet by neměl být využíván k tomu, aby se usnadnila trestná činnost v reálném životě. Pokud jde o nelegální obsah, zúraznil jsem, že je třeba aby opatření byla v souladu se základními právy, svobodou vyjádřování e, a Ehm, samozřejmě musíme eh, potírat takové nešvary, jako je pornografie a další. A tady musíme eh, umožnit prosazování práva, ale eh, důležité je, důležité je se také vzdělávání, zvyšování povědomí o těchto věcech a spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Toto je samozřejmě důležitý motor pro hospodářství tedy eh, digitální eh, svět je důležitý pro růst hospodářství, ale je potřeba chránit údaje, je potřeba to vyvážit. To je nesmírně důležité, proto volám potom, abychom zvyšovali povědomí o roli údajů a sdílení údajů v hospodářství a měli bychom vyjasnit pravidla eh, pro vlastnictví údajů. Důležitá je security by design je to velice důležitý prvek, protože eh, umožní, abychom tyto eh, věci eh, zohlednili i pokud jde o technologii. Údaje by měly být dostatečně chráněny. Jaký, jakákoliv, jakékoliv údaje, které jsou zpracovávány eh, v rámci eh, řešení pro interoperabilitu, musí být souvladu eh, s legislativou o ochraně osobních údajů a vytvořené standardy musí zahrnovat pravidla o ochraně, ochraně bezpečnosti na internetu musí to vše být v souladu také s elektronickou zprávou a, a principy demokracie. Stejné principy jsem navrhoval také ve spolupráci s třetími zeměmi eh, v rámci této strategie. Myslím si, že musíme věnovat větší pozornost ochraně údajů a eh, principům eh, ochraně soukromí. Také ve vztazích s třetími zeměmi máme tady také soudní rozhodnutí, pokud jde o Safe Harbor také jsme na setkání stínových zpravodajů minulý týden hovořili o tom, že budeme pokračovat v této práci. Pozměňovací návrhy e, zašleme v, tedy v angličtině a snažíme se, abychom e, velmi rychle mohli přejít e, k dalšímu projednávání. Tady jsou také další výbory, ITRE a IMCO, které jsou zodpovědné a naše stanovisko musí být zohledněno v závěrečné zprávě. To je důležité zejména v těch věcech, kde nemáme výlučné pravomoci, v těch kapitolách, které se týkají interoperability eh, e-government a spolupráce s třetími zeměmi. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy, ehm, ta je stanovena na pondělí 26. Eh, října. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Bony. Ano, toto je velmi eh, důležitá věc. Uh, je tady někdo ze stínových zpravodajů, pan Kirchhoff, chcete slovo? Maximálně dvě minuty, prosím, protože budeme muset eh, hlasovat. Mm, Já budu mluvit velmi stručně, pane předsedo. it again. Can you hear me now? Now was. Well, that's taken all my time up now, hasn't it, Chairman? Tak teď jsem se vyčerpal trochu času. Díky tomu mikrofonu jsem přišel o čas. Tak Matthew, tak se prostě posuň k jinému mikrofonu. Ne, v pořádku, funguje to. Pane předsedo, já jsem chtěla jenom říct, jak podporujeme pana Berního, protože je to velice komplexní a velmi důležitý materiál, velmi dobře odvedená práce, naprosto všechno, co řešíme v tomto parlamentu v podstatě, bude ovlivněno tímto materiálem. Já se tomu nechci tak hluboce věnovat, protože jsem úplně spokojená, jak říkám, s tím, jak se podařilo panu Bernimu vyřešit otázku občanských svobod a potřebu podchytit inovace a umožnit našem podnikům a občanům těžit jednak z bezpečí, ale zároveň se moci rozvíjet. Potřebujeme možnost vytvářet nové pracovní příležitosti v Evropě a to nám nesmírně pomůže na poli inovací. Také jsem velmi potěšen tím, že jsou zde důležitá témata jako je inovace a technologie a jejich přístupnost pro osoby s postižením, pro zájmy týkající se pomoci dětem v ostrém kontrastu s tím, co se zde také často řeší, a to je zneužívání dětí v této oblasti. Musíme také řešit eh, žebříček priorit v oblasti inovací pevnou legislativu týkající se kybernetické bezpečnosti, rámec eh, ochrany osobních dat, safe harbor, mezinárodní předpisy a já se domnívám, že vše, ve všech těchto oblastech bychom se měli ujmout vedoucího místa jako Evropská unie. A na to si myslím, že naráží pan Berný, že bychom měli využít uh, příležitosti a dostat se na přední místo, umožnit našim občanům využívat všeho toho, co se nám nabízí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Michaelu Bernemu za vynikající práce. Souhlasím s tím, co zpravodaj uvádí, ale dovolte mi něco doplnit. Jednak základní práva. Základní práva jsou v nové etapě našeho života. Naprosto zásadní Evropa musí zajišťovat svoji vlastní ochranu a obranu, ale zároveň musí podněcovat rozvoj jednotného digitálního trhu. Tato pravidla nemůžeme nahlížet jenom tak, že se mají uplatňovat v rámci našeho světa. Tento svět je totiž bez hranic a na to nesmíme zapomínat. Když vytváříme vnitřní jednotný trh, tak musíme spolupracovat s dalšími partnery, hlavně s USA, což odpovídá nedávnému rozhodnutí Evropského soudního dvora. A čím více se budeme zaměřovat na digitální svět, tak tím více musíme myslet na bezpečnost našich sítí a našich osobních údajů i ty staré trestné činy jsou nyní ovlivňovány internetem. Máme zde kyberbezpečnost, ale i ta má širší rozměr. E-government je další velmi významný prvek. Ono totiž není důležité jenom zprůchodnit komunikaci mezi soukromými a veřejnými subjekty, ale e-government může obecně na pomoc lepšímu fungování demokracie. Tedy, pane předsedo, já bych rád řekl, že se domnívám, že je to materiál zpracovaný na vysoké úrovni. Je to kvalitní práce pana Bernýho a já si dovolím připojit ještě k tomu pozměňovací návrhy. Děkuji. Jde o 26. říjen, to je lhůta, vypršení lhůty pro předložení pozměvacích návrhů. E, komise se vyjádří, Caroline nebo ne? Caroline ne? Já jsem chtěl jenom za komise doplnit, že zde probíhá trialog ohledně kyberbezpečnosti. Jak jsem řekl na začátku, je to ohromný materiál a naše stanoviska jsou v této věci velmi důležitá. Děkuji všem, děkuji pane Berny, Děkuji, máme jasnou lhutu. Já jsem chtěl jenom poděkovat a dnes večer se sejdou krátce stínoví zpravodavé. Myslím, že to bude velmi prospěšné. Máme zde návrh, čekáme na pozměňovací návrhy. Já předpokládám, že za výbor Libe předložíme materiál, který doplní naši evropskou digitální strategii. Všichni, kteří se zabývají osobními údaji, tak prosím se vyjádřete. Děkuji, děkuji pane Barny a děkuji i ostatním kolegům. Další bod je bod číslo 7. Je to holistický přístup k migraci a situace ve středozemí a potřeba holistického přístupu Evropské unie. Poprosím tedy zpravodaje. Cecil? Je tady Cecil v sále? Okay. And, uh, Mrs. Metzola že Roberta Metzola už je na cestě. Takže budeme se zabývat posledním pracovním dokumentem uh, týkající převaděčství a e, zneužívání e, k, otrocké práci, tedy migrantů a dalších, s tím, že je to v kontextu holistického přístupu Evropské unie k migraci. Oba zpravodajové spolu předloží tento dokument. Je to opravdu aktuální téma, protože 18. října byl e, jeden proti pašování osob, proti převádění. Takže Paní eh, Kienge má eh, slovo jako první, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Takže tento náš dokument je dokument, který byl vypracován ve spolupráci s mojí kolegyní. A mnoho z o kterých se budu vyjadřovat já, se budu vyjadřovat i kolegyně. Takže eh, každá máme svůj příspěvek eh, k tomuto dokumentu. Já eh, z kraje zmíním to, čemu by se dalo říkat přínosy. Chci také hovořit o tom, že koncepce, která tu je, je plodem ehm, kompromisu, zprostředkování. Někdy není úplně jednoduché dospět k dohodě, ale nakonec zvítězila logika kompromisu. Jedná se o dokument, kterého se má stát zpráva z vlastně podnětu. A otázky, které se tu řeší, se týkají aktivit vyhledávání a záchrany, a e, otázky legální migrace. Jsou to i věci, které se řešily i v jiných dokumentech. Teď pokud jde o strukturu toho dokumentu, tady chci potrhnout některé důležité otázky s tím, že má kolegyně se pak vyjádří i k dalším. Na úvod jsme chtěli zúraznit rozdíl mezi eh, tedy tím eh, pašováním, převaděčstvím a um, vykořišťováním prací. Jedna klíčová věc je, že kterou si musíme uvědomit, že jsou to trestní činy, které se musí potrestat. Pokud jde o e, převádění, tak e, tam jsme identifikovali několik bodů, na které by se měly členské státy zaměřovat ve svém činnosti. Posílení role agentur, zejména ve fázi vyšetřování a výměny informací. Za druhé, otázka takzvané operace Sofia, e, neboli e for MED. E, dále světové kampaně. Za třetí, tedy tyto osvětové kampaně vedené komisí a by měly být, měly by se jich účastnit také některé africké státy. E, my tady zvažujeme možnosti, jak tyto světové kampaně provádět, případně možnosti zavádění nových. Dále klíčové e, původní příčiny migrace. Není možné řešit toky až e, v Evropě nebo na hranicích Evropy, ale musí být řešeny blíže u zdroje. Dále návratové strategie. Každá návratová politika by měla být měla být by měla zvažovat individuální žádosti a podmínky. Dále spolupráce s zeměmi tranzitu, úmluvy o nadnárodním organizovaném zločinu, tam by se měla by se zefektivnit eh, činnost. Měli bychom jasně roz, rozlišovat mezi, eh, jasně identifikovat ty, kdo migranty nějakým způsobem zneužívají, a pokud jde o zneužívání pracovního charakteru, tak tam je evidentní začarovaný kruh, proti němuž musíme bojovat všemi prostředky, které máme k dispozici. Musíme mít definitivní právní rámec na evropské úrovni. Je to každopádně eh, důležit, důležitý dokument, ale vzešli jsme z různých eh, východisek, takže ne, v tomto bodě se nám úplně nepodařilo dosáhnout schody. Svou možnost přispět budou mít eh, i všichni ostatní. Děkuji, Cecil. Paní Mecola se blíží takže jí dáme slovo, až dorazí. Ale bychom v diskuzi pokračovali, protože budeme hlasovat, tak požádám také stínové zpravodaje o stanovisko, ale prosím také o stručnost, protože 5.30 nás čekají hlasování. Helga Stevens, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo, děkuji paní Kiange za eh, tuto komplexní zprávu. Opravdu je to těžká práce, zrovna teď v tuto chvíli já jsem dostala ten pracovní dokument před pěti minutami, těžko s tím mohu pracovat, eh, s tak krátkým odstupem a mohu na to, k tomu dát nějaké stanovisko. Je těžko je tady tímto způsobem fungovat, Není to seriózní přístup k práci. Chápu, že jste pracovala usilovně na přípravě tohoto dokumentu, ale jsem bohužel v pozici, kdy nemohu reagovat. Proto bych chtěla vyzvat, abychom měli metodu, která umožní efektivněji pracovat, abychom měli tyto dokumenty v předstěhu. Takže já budu hovořit až po paní Mecole zajímalo by mě, proč jsem ten dokument dostala až teď. Nejsem s tím rozhodně spokojena. Děkuji s vaším dovolením. Paní Roberto. To je připravena. Takže Roberta jakožto spolu zpravodajka a pak budeme tak pokračovat v seznamu řečníku. Já se omlouvám, říkám, říká paní Mecela, já jsem prezentovala někde další dokument, takže nejprve k otázce Helgy, která je nesmírně relevantní. Já bych si kladla tu tež otázku, ale tohle byl opravdu jeden z mm, velmi těžkých eh, dokumentů, trvalo nám dlouho se na něm dohodnout. A vlastně jsme ještě vyjednávali a ještě před půl hodinou, to je prostě realita s našimi poradci. Pracovali jsme v našich kancelářích, snažili jsme se najít eh, společné, společné stanovisko. Já chci poděkovat za snahu o řešení, často to vypadalo jako řešení kvadratury kruhu. Eh, a my jsme si někdy nemysleli, že by to bylo jednoduché, jako rozhodně to bude složité až do samého konce. Na některé otázky se, nebo na všechny kapitoly, zvláště na tuto se naše názory liší. A máme najít něco, co můžeme potom předložit našim skupinám, abychom nalezli opravdu skutečnou rovnováhu. To bude těžké, ale nakonec se nám to podařilo, myslím. Projdu ten dokument rychleji, když už tak učinila Cecil, ale možná by stálo za to eh, potrhnout některé body ještě jednou. Rozdělili jsme ten dokument na jednotlivé podčásti, které se zabývají různými aspekty. Chápeme, že ten návrh takzvaných hotspotů, které se takto poněkud zvláštně jmenují, je nicméně dobrý přístup. Chtěli bychom, aby vznikly co nejrychleji a aby parlament byl informovan. Pokud jde o roli evropských agentur EASO, Frontex, Europol, Eurojust, měly by spolupracovat, ale zároveň být vybaveny prostředky, které potřebují k plnění eh, své role. Opět jsme teď u operace Sofia eh, EU na Formet. Podporujeme tuto námořní operaci, která by mohla rozbít kriminální sítě. Ale eh, zdůrazňuji, že jak na prvním místě musí být záchrana životů. O světové kampaně v třetích zemích Chápeme, že mají eh, své limity, měli bychom přihlédnout k jejich účinnosti. Ale budou-li se odehrávat, chceme, aby obsahovaly informace o tom, jaká kritéria se používají na stanovení eh, statutu ochrany v Evropské unii. Možná by to některé eh, přistěhovalce mohl odradit od té cesty. Dále, bezpečný návrat lidí, kteří nemají nárok na ochranu v Evropě, to musí být provedeno Eh, v rámci implementace společného azylového systému a je to nedílnou součástí té, té, toho celého problému. Ale samozřejmě, že každá osoba má nárok na individuální vyhodnocení jejich žádosti. Také jsme se zabývali eh, eh, návrhem společných seznamů bezpečných a méně bezpečných zemí původu, což pak usnadní navracení. A pokud jde o takzvané pushbacks, tak ty jsou proti principu mezinárodního práva a jsou v Evropě nepřijatelné. Jakákoliv opatření, která přijmeme, musí brát v potaz také eh, prvotní příčiny. Eh, nestačí jen nápravná pozdější opatření, lidé budou nadále podnikat eh, tyto cesty. Musíme uvažovat dlouhodobě, spolupracovat se třetími zeměmi na řešení azylových systémů, podporu uprchlíků a ochotou řešit převaděčství. Evropská unie musí pomoci třetím zemím, s, nich, s nimiž chce spolupracovat při vytváření azylových strategií, aby ti, kdo potřebují mezinárodní ochranu, eh, na ní měli nárok. Podporujeme také posílení eh, orgánů činných trestních řízení ve třetích zemích, ale Evropská unie musí být selektivní a přihlédnout k Eh, úspěšnosti těchto eh, zemí. Chceme přístup, který by byl eh, skutečně win-win, to znamená dodržování trestního práva a zároveň ochrana obětí, aby oběti nám mohly pomoci například při stíhání převaděče, aniž by se museli přitom obávat o život. Slyšeli jsme také o slova některých organizací dopravních, jako je MOAS, Eh, a eh, dalších. Ti, ti lidé, kteří pomáhají humanitárním způsobem lidem, eh, kteří jsou ohroženi, by neměli být stíháni. Pak je tu otázka tedy, zneuži, tedy zneužívání pracovního charakteru, kde musíme mít robustní kroky. Chceme odstranit pracovní vykořišťování migrantů chceme dvojí přístup. Jednak stíhání zaměstnavatelů, kteří eh, takto využívají práce a zároveň chránit oběti. Omlouvám se za spožděné eh, dodání návrhu a těším se na vaši reakce buď dnes nebo v průběhu nadcházejících dní. Já vám děkuji, Roberto. A kolegové, pokud jde o řečnický seznam, tak se omlouvám, je tu dlouhý eh, seznam stínových zpravodajů je, jsou ovšem stínových zpravodajů a takových nenutně těch, kteří jsou zde. Takže Ignacio Corao je, bude dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Dokument eh, obou zpravodajek máme k dispozici zatím asi tak 20 minut, takže jsme ho zatím nemohli eh, dostatečně proskoumat, abychom eh, se k tomu mohli eh, dobře vyjádřit, protože 10 minut minimálně potřebujete, aby se to vůbec přečli. Když se tady podporují ty hotspoty, tak pak by tady mělo být vysvětleno, co mají tyto hotspoty vlastně eh, přinést. První identifikace, ta je přece prováděna příslušnými zařízeními v Itálii a tak jak to tady zaznělo, tak by tady měli být zaregistrováni veškeří eh, příchozí eh, během 48 eh, hodin. To mi připadá nemysl, nes, nemyslitelné. Pak bychom možná měli i nějaké přerozdělovací eh, řízení v Evropské unii a za těchto okolností by možná bylo dobré využít ty hotspoty pro nějaké předběžné rozdělení, ale protože my tady vlastně ještě nemáme ten eh, mechanismus pro rozdělování, tak vlastně není jasné, k čemu by ta centra měla vůbec sloužit. Potom ty kampaně, kampaně, mediální kampaně, aby se vlastně odrazovalo od těch nebezpečných cest přes moře. Já jsem hovořil s mnohými uprchlíky a konstatoval jsem, že mají e, téměř nulový výběr. E, jediné řešení pro ně je přeplout moře. Takže Oni prostě musí podstoupit určité riziko. Možná, že bychom měli uvažovat o legálních, bezpečných eh, cestách do Evropy a tyto cesty by potom měly být zveřejňovány nebo eh, měl, měly by být propagovány. Když zavádíme takové nástroje, tak by se měly zaměřovat na legální eh, cesty pro Eh, příchod do Evropy. To je důležité. Potom k převaděčům. Chtěl bych upozornit, že velmi často se tento pojem používá mylně, protože tady se vlastně to týká dvou zcela odlišných eh, skutečností. Jednak jsou tady ti, eh, kteří pašují lidi přes hraniče, přes hranice, tedy takové lidi, kteří s tím dali svůj souhlas, ale potom jsou tam jiní lidé, které bychom možná mohli ozvat, nazvat obchodníky s lidmi a ti eh, přepravují lidi eh, bez jejich souhlasu. A to jsou dvě věci, které se zaměňují. V protokolu s Palermy toto bylo stanoveno eh, organizací OSN ale není to jasně rozlišováno. Převaděč je někdo, kdo pomáhá někomu dostat se do té země, kde doufá, že najde lepší životní podmínky a měli bychom tady jasně rozlišovat mm, tento pojem od obchodníků s lidmi. Paní Kiange to na úvodem již řekla, takže rozlišujme mezi těmito pojmy. Děkuji. Další řečník řečnice, paní Lindberg. Děkuji, pane předsedo. Není to příliš snadné eh, rychle se seznámit s tím dokumentem, nechci tady opakovat ty námitky, které tady zazněly, všichni víme, o čem jde, ale já mám také dotaz k eh, tomu, co to vlastně jsou ty hotspoty v Řecku, v Itálii, tam se identifikují lidé, eh, lidé, kteří přichází do těchto zemí a to je, tam, tam vlastně probíhá něco jako nucené rozdělení. 90% těch, kteří přicestují, totiž nemají žádné doklady, někdy mají iPhony, eh, ale nemají eh, žádné doklady, papírové doklady. Je velice obtížné všechny tyto osoby identifikovat a když tam eh, existuje nucené rozdělování těch 100 tisíc, tak co uděláme s těmi ostatními? Máme je jen tak propustit dál? Nebo co uděláme s těmito lidmi, když budou směřovat eh, až eh, na sever Evropy a všichni je nechají projet až na sever do Švédska? to bude velký problém. A jak se si to, jak si to, jaká je tady teda představa o těch kvótách? To jsou mé otázky. Děkuji. Je tady ještě někdo další, kdo by se chtěl vyjádřit k pracovnímu dokumentu? Já si uvědomuji, že z těch důvodů, eh, které tady eh, někteří zmínili, je to složité. A paní Stevens, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Máte slovo? Děkuji. Já jsem se teď eh, velmi rychle eh, podívala do toho dokumentu a ještě bych se k tomu ráda vyjádřila, k tomu pushback. Pushback je velice kontroverzní téma, velmi citlivé. Chápu to. Myslím si, že je to ovšem důležitý nástroj, eh, pokud jde tedy o evropské externí hranice, Protože pokud eh, budeme moci zadržet osoby a pokud, eh, pokud potom všechny tyto osoby pokud přicestují do Evropy, tak tady nebude žádné odrazo, žádný odrazující mechanismus, protože všichni budou vědět, že se do Evropy dostanou a oni zkrátka se pustí na tu cestu, protože budou vědět, že dorazí ke svému cíli. Takže pushback v tom smyslu může být důležitým mechanismem při odrazování, může to být právní metoda pro odrazování od migrace. A je tedy právem těch osob, které byly zadrženy, aby byly odeslány zpět důstojně. A evropská lidská práva eh, ta tady musí být dodržena, tedy příslušné dohody a úmluvy a ten pushback může být eh, uplatněn, protože to je legální nástroj, eh, který dodržuje také lidskou důstojnost. Pokud je Eh, dohody s třetími zeměmi, eh, tak, tak já se samozřejmě tady myslím, že to není žádné zázračné řešení a možná, že nakonec to eh, ty osoby od migrace neodradí, ale je to jedna z alternativ v rámci toho celistvého přístupu, o kterou usilujeme a ti, kteří uvažují o tom, že budou cestovat do Evropy, by měli vědět, že budou odmítnuti, pokud přichází z ekonomických důvodů. A já si myslím, že tímto způsobem vyšleme jasný signál v tom smyslu, že ekonomičtí eh, migranti nebudou vpuštěni do Evropské unie a to by potom byl právní, eh, oprávněný způsob, jak odrazovat eh, lidi od migrace. Nemyslím si, že bychom tady měli vytvářet více Eh, legálních cest pro eh, přicestování do Evropy. Já si myslím, že to by nesnížilo ty migrační tlaky, které v tuto chvíli zažíváme. Vedlo by to eh, k vlastně přesycení těmi migranty, k přílišné vlně migrantů. Oni samozřejmě, uprchlíci, mají nárok na ochranu, ale musíme myslet také na řešení v rámci eh, těch eh, zdrojových zemí, jak to řešit přímo tam. Pokud jde o ekonomickou migranci, tak to je naprosto odlišná věc. Tyto dvě skupiny, eh, ty jsou, to jsou dvě různé skupiny, musíme na ně tak nahlížet. Tady není možné všechny problémy chudoby a ekonomické problémy ve třetích zemích nemůžeme řešit nemůžeme pro ně dělat toho tolik, kolik bychom si přáli. Je to velmi dlouhý proces, ale myslím si, že některé z těch alternativ by mohly být schůdné. Děkuji, pan Kirkhope. Eh, Kirkos. Pan Kirkos. Eh, Děkuji vám. Budu hovořit řecky. Chtěl bych poděkovat s oběma zpravodajkám za skvělou práci. Oni eh, to téma vlastně eh, řešili z různých úhlů eh, pohledu. Tady je potřeba spolupracovat například s Tureckem, tu práci, tuto spolupráci si přejeme již delší dobu a zdá se, že už se to začíná rozbíhat. Musíme si ovšem také uvědomovat, že v některých otázkách třeba otázkách hranice v Egejském moři máme různé pohledy a to vede k problémům při nasazování Frontexu a dalších. Doufáme, že se nám podaří ze všeho nejdříve zbrzdit převaděčství a e, doufáme, že brzy bude možné podávat žádost o azyl již v Turecku, tak aby se lidé nedostávali nejprve do rukou převaděčů a potom hrozilo, že se dostanou na různé nekvalitní čluny, kde potom mohou opravdu na moři e, být ohroženi. Thank you very much, Mr. Any other... Děkuji vám. Další kolegové, předtím než dáme slovo panu zpravodaji, ještě jedno, jedna poznámka. Vím, že jsou to tři velmi e, nelehká témata, ehm, pašování, převádění a ehm, pra, pracovní vykořišťování migrantů jsou citlivá témata. A je těžké je dát do jednoho dokumentu. Je. A já bych nyní chtěl se vyjádřit k té poslední části týkající se práce. Myslím, že se vám podařilo, a tady souhlasím s panem Kirkosem, že tedy je to opravdu velmi dobré, že se vám podařilo velmi stručným způsobem zapracovat jak směrnici o sezónních pracovnících, tak postihy zaměstnavatelů to znamená stávající legislativu dát dohromady, dohromady. A to, co vy tady říkáte, a to, co bych vás chtěl poprosit, aby se parlament zabýval e, úpravě těchto právních nástrojů, protože již nesplňují eh, stávající podmínky cirkulárního pracovního trhu. Proto eh, chci vás nabádat, abyste nechali dveře otevřené i dalším žádostem a změnám, pokud jde o ochranu e, těch e, zranitelných pracovníků. Jsou ještě nějaké další připomínky, než dám opět slovo zpravodajům. Takže paní Kiange, chcete se k některým z těch bodů ještě jednou vyjádřit? Děkuji vám. Já chci poděkovat. Jak jste slyšeli tady od kolegyně, nebylo snadné eh, se dohodnout, protože jsme vycházeli z jiných východisek. Eh, ovšem, myslím, že to bylo několik bodů, za které si zaslouží reakci. Jednak je to, je to pracovní dokument. Co to znamená? Není to zpráva jako taková. Hotspoty nejsou pro nás řešením problému. To jsem, myslím, řekla velmi jasně již dříve. To je jeden ze základních bodů, které jsme se snažili zdůraznit. Další, který zmínil pan Stevens, otázka eh, odmítnutí a navracení. Myslím, že ta odmítnutí nemusí být brána jako něco, co je proti, co je v rozporu s mezinárodním právem. A pokud jde o další body, myslím, že jak už jsem řekla, ještě jednou je to pracovní dokument. Omlouvám se, že náš harmonogram byl tak nabitý. Je to prostě dokument, na kterém musíme všichni spolupracovat. Děkuji, sil Roberto, chcete ještě něco říct závěrem? Ano, děkuji kolegům za um, eh, skovývavost a za ochotu číst si to průběhu našeho zasedání. Děkuji vám, Helgo. K odkazu na pašování a převádění, ano, je důležité si konzultovat právní experty, ale připomínám, že jsme tu měli ten dokument o bezpečných eh, legálních cestách, který se tím zabývá. Až budeme mít definitivní formu Postaráme se o to, aby bylo všechno konzistentní, zejména pokud jde o tak citlivé termíny, jako jsou tyto dva. Znovu děkuji zpravodajům, kteří myslím, že adekvátně vysvětlili situaci. Jsou to skutečně náročná témata. není snadné se na nich dohodnout, já to samozřejmě chápu. Ale poslanci samozřejmě postřebují svůj čas na to zvážení, takže já děkuji každopádně za eh, schovývalost této diskuzi. když myslím, že to tu diskuzi možná trošku jaksi eh, ovlivnilo nebo zkrátilo. No nyní budeme mít pauzu. Hlasování bude 5.30. Takže eh, jsem povinován nyní učinit přerušení zasedání do půl šesté, ale buďte tady s vašimi hlasovacími kartami před půl. Nyní krátká pauza. Colleagues, uh, begin to take your seats, please. We're going to vote. Kolegové, posaďte se, prosím, nebo začněte se uh, usazovat, protože opravdu začneme hlasovat v 17.30, nechceme již žádné další spoždění. Colleagues, we're just waiting for the rapporteur, then we'll begin. So... E, čekáme na zpravodaje a potom se pustíme do hlasování, takže prosím, nikam nechoďte, zůstaňte na místech. Okay, colleagues, the next point on our... Vážení kolegové, další bod je hlasování k zprávě z vlastní iniciativy ohledně prevence radikalizace a e, najímání evropských občanů do teroristických organizací. Dávám slovo paní zpravodajce. Já bych chtěla se omluvit všem poslancům a poslankyním, že jsme odložili hlasování o tomto Eh, té zprávy, protože jsem měla jiné závazky v Paříži, tam si máme dalšího mandátu. Takže děkuji a eh, chci poděkovat všem zástupcům politických skupin, protože jsme se dohodli poměrně rychle, včetně kompromisů velmi dobré kvality, měli jsme dobré eh, dob, rozpravu, diskuze, jednání, opět velmi kvalitní, čili Barbaře Aně a všem eh, stínovým zpravodajům, zástupcům skupin děkuji, eh, protože byli velmi angažovaní, pokud o tuto zprávu, která se eh, týká tohoto tématu a která jde skutečně nadstranického charakteru, protože metla terorismu a teroristických činů konaných zejména evropskými občany, kteří jsou zvládní zahraničními bojovníky, je téma skutečně ožehavé. Takže děkuji předem. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní Date. Mohu se jen ověřit, že všichni mají hlasovací karty. Je tady někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Prosím, dejte nám vědět, ať to můžeme vyřešit. Zahajujeme hlasování, kompromis A. zahojí hlasování. Hlasování je uzavřeno. Schváleno. Efekt 5. Eh, Zahojí hlasování. Končím hlasování. AFET 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Vážení kolegové, za sociální demokraty je zde příliš mnoho hlasů, takže pokud někdo bude ochoten eh, stáhnout svoji hlasovací kartu, tak budeme moci pokračovat. Končím hlasování schváleno. 130 pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď končím hlasování. Schváleno. Kompromis C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis G. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis. H. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis G. E, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 212 pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 213. Vy, vy si přejete Vy máte tu roli dnes, aha. Takže pozněcí návrh 212, ještě jednou budeme hlasovat, dobře, hlasem o, výjimečně hlasem o pozněcím návrhu 212, ještě jednou. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 213. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací na 214. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Kompromis k. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis L. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis M. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 244 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis N, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválena. Druhá část kompromisu a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část kompromisu N. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 267 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis O. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Schváleno. AFED 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 285, 286, 287 a 288, které jsou totožné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 289. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 291, 290. Zahajuji hlasování k 290. Končím hlasování. Zamítnuto. 291 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 292 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 296. zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvěstě devadesát osm zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 299. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 294. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 297. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis P. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis Q. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 323. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis R. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 336. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 338. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 504. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis S. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kult 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis T, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kult 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kult 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kult 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kult 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis U. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis V. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis dvojité T. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis X. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 403. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 405 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis Y. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 418. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis Z. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 431. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Kompromis AA, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. si návrh 447, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AB, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kult 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AC. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AD. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 468 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 469, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AE, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AF. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AG. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AH. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 502. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 505. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis A, I. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AFAT 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis AG a je, říká pan předseda, zahajuji hlasování, končím hlasování. schváleno kompromis AK, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno AL, první část, zahajuji hlasování, Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 540. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 542. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AM. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AFET 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AFET 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 554. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AN. Kompromis AN. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Podněcí návrh 565. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 5, 6, 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A o zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A FED 9 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno AFET 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AFET 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AFET 12. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AP. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AFED 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AQ Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 592. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 593. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 594. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AR. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AS. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AT. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A U. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AV, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis A, dvojité V, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 644 pozměňovací návrh a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 645 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 646 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 647 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AX. Zahajuji hlasování. Omlouvám se ještě. 648. Pozměňovací návrh 648. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AX. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 659. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Podnětí návrh 660. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 661. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. AFE 226. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 1. Citace. začíná eh, hlasování, končím hlasování. Eh, schváleno. Citace. Poznací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh 3 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrh 11 a 12, ty jsou stejné, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 13. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměn kompromis AZ. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A pozměnací návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměnací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 23, 24, pardon. A zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 23, pozměňovací návrh, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. Kompromis BA, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. No. E, Pozněcí návrh 43. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 45. Pozměňovací návrh. Zahoji hlasování. Končím hlasování. E, schváleno. Pozměňovací návrh 46, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis BB. Zahajuji hlasováním. Končím hlasování. Schváleno. Eh, kompromis E. Zahajuji hlasováním. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 58, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompletně schváleno. Kompromis BC, zahajuji hlasování. Končím hlasování, schváleno. Kompromis BD, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis BE, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. BF. Zahajuji hlasování. Je to u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis BG. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. 108. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. Zamítnuto. 109. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. Schváleno. 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 113. Zahajuji hlasování. Pardon, 112. Omlouvá se pan předseda. 112. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 113. Končím hlasování. Schváleno. Eh, úvodní ustanovení H, pozměňovací návrh 114, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 115, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 135. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 140, pardon, 41 pro, 7 proti, takže blahopřeji paní zpravodajce. Děkuji vám, kolegové, a tím hlasování skončilo. Děkuji za pozornost.